vůči zápisu námitky nebudou, budou tato jmenování považována za platné. Eh, v, souvisl, v souladu s článkem 80 eh, mi byla eh, sdělena nová jmenování v rámci výboru IMCO a INTA, kde padlo rozhodnutí ne